alespoň částečně reagovat naše, na vaše otázky a mohu vás ujistit, že v komisi se budeme tím, touto oblasti intenzivně zabývat a právě také v rámci výzkumu. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, na závěr máme eh, návrh eh, usnesení. Všech, tento návrh usnesení všech frakcí, které právě jsou jmenovány. Jsou to všechny frakce Evropského parlamentu a koná se to zítra. V 11 hodin 30 minut dochází k hlasování. Nyní k poslednímu pořadu dnešního jednání a to jsou jednominutové projevy podle článku 150 našeho jednacího řádu. A první, eh, kdo se přihlásil o slovo, je pan Skilakakis. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěl začít tématem Egypta, i když to nebylo naplánováno. V nejbližší době musíme mobilizovat Evropskou službu pro vnější činnost tak, abychom ochránili občanskou společnost v Egyptě, chránili práva menšin tamtéž. A také jde například o takové věci jako patriarchát v Alexandrii. Dovolte mi ale nyní přejít ke zcela jinému tématu a to je odpadová krize. Zde jsou přísná pravidla, ale proti některým státům se vede řízení pro porušení a je zde i otázka přeshraničního eh, likvidování odpadů. A Potřebujeme v této oblasti další opatření, potřebujeme dalekosáhlou kompetenci EU v oblasti životního prostředí a dělat větší tlak na členské státy. A tím by se měla komise zabývat v souvislosti s plány pro rok 2012. Já chci upozornit na situaci v Rumunsku a na to, jak jsou tam pošlapávána základní práva. Došlo dokonce k zatčení jednoho člena opozice. A to, k čemu tam dochází, to je, že moc je používána nedemokratickým způsobem s eh, nedostatkem úcty pro občany. Tato opatření znamenají, že lidé lidem nezbývá, než demonstrovat v ulicích. Já chci obrátit pozornost na toto zneužívání moci. Vláda vynaložila 10 milionů eur na zbraně, které mají ve útisku, útlaku lidí. Je to de facto diktátorský režim, jestli nebudou žádné funkce, sankce, jak to bude do budoucnu, jak to dopadne. My eh, si tady stěžujeme na zneužívání politické moci. Evropská unie se dívá na Egypt a Tunisko, ale měla by se dívat blíže. Děkuji, není pan Kazak. Děkuji vám. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Problém tabákových výrobců v Bulharsku vyvolával mnoho napětí v různých oblastech a také masové protesty. 10 tisíc lidí se zúčastnilo těchto protestů. A to vše souvisí s pozastavením státních dotací na výrobu tabáku. 17 členských států vyrábí tabák a všude pomáhá výrobcům stát. Ale Bulharsko je jedinou zemí, kde to možné není. Přitom 76 milionů eur se chystá jako pomoc pro tabáko, výrobce tabáku. Tyto dotace byly alokovány, ale nedostaly se k těm producentům. Nyní má slovo pan Tremopoulos. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dnes eh, musíme konstatovat, eh, že panuje celková schoda ohledně eh, prohlášení prezidenta s ohledem eh, uznávání práv holokostu Romů během druhé světové války. Romové eh, jsou ti, kteří nejdéle utlačovanou menšinou. Ovšem otázka zní, jakým způsobem se eh, implementují naše politiky, které jsme společně schválili. Eh, politika eh, z roku 2007-2008 by se měla prosazovat a já to pokládám za neomluvitelné, že Příslušné předlohy eh, k těmto tématům se dále nesledují. Paní Redingová se také zavázala do prosince roku 2010 příslušným způsobem předložit eh, příslušný materiál a dosud se tak nestalo. Další slov, eh, dalším řečníkem je kdo? Pan Jopo? Paní předsedkyně se omlouvá, že to správně možná nevyslovuje jméno eh, pana poslance. Eh, Pan Žobro, děkuji. Pokud jde o parlamentní rozpravy o omezení emisí skleníkových plynů, to se těší velké podpoře parlamentu a komise, ale já chci obrátit vaši pozornost na to, že to nese také, že to má eh, velké dopady na mnohá průmyslová odvětví. A to pak vede k delokalizaci mnoha výroben mimo Evropskou unii. To, co říkám, není však brato v potaz Evropskou komisí a teď jsme se dozvěděli, že znovu jedna, jeden velký eh, podnik chce z Německa nebo z Polska se přestěhovat někam do bývalého Sovětského svazu nebo dokonce do Jižní Ameriky. Evropská komise by měla přijmout nějaké kroky. Paní Figurido. Opravdu jen jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za slovo. Já se cítím být zavázána našim občanům. Evropský parlament eh, vyjádřil své pobouření nad tím, jak bylo zacházeno k soci- se sociálními organizacemi, které bojují proti chudobě a nezaměstnanosti a tento boj je jim stěžován a to i přesto, že rok 2010 byl rokem boje proti chudobě. A tyto organizace hrají významnou roli při eh, potírání chudoby, kompenzování tvrdých dopadů krize a omezování chudoby. Je důležité povstat proti chudobě a diskriminaci chci poukázat na to, že bylo předloženo několikero návrhů a parlament by měl nadále hovořit o této pokřivené situaci a budovat pracovní skupinu zabývající se dopady krize. Děkuji. Kolegyn, kolegyn. No, měli bychom se opravdu dopracovat ke konci, milé kolegyně, milí kolegové. Skutečně máte každý jenom jednu minutu. Není to zvořilé vůči ostatním kolegům. Dalším řečníkem je pan Marinesku, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ta hodnotící skupina Ševal, to znamená pro šen, hodnocení Schengenu, schválila doporučení k Rumunsku. Říká, že splňuje podmínky, ovšem rada si nepřeje dát parlamentu přístup k této zprávě. Evropští poslanci nemohou hlasovat bez povědomí s obsahem této zprávy. Rumunsko požádalo o to, aby byly tyto dokumenty otajněny, avšak rada to protahuje. Rumunsko má právo na to, aby všechny dokumenty, které se týkají přístupu do šengenského prostoru byly zpřístupněny Evropskému parlamentu. Jedině tak může parlament eh, přijímat skutečná rozhodnutí, jinak by to nebylo v souladu se smlouvami, nebyl by to evropský přístup a nebylo by to v souladu se seriózními kritérii. Eh, Rumunsko zajišťuje ochranu vnějších hranic a potřebuje, aby eh, instituce dělaly svůj díl. Já vás chci informovat, že demokracie v Rumunsku nikdy nebyla pod takovým tlakem. V průběhu uplynulých 20 let už jsme vás upozornili na eh, předsedu eh, sněmovny, který falsifikoval hlasování týkající se penzijního zákona. A Konstantin Nikolesku, který eh, znovu ukazuje, že eh, metody, které používají vládní, vládní strana, ohrožují práva a svobody občanů. Všechna opatření přijatá vládou ukazují, že eh, demokratická liberální eh, strana je ve válce se celou populací. Nemůžeme připustit, aby se demokratický člen Evropské unie choval nedemokraticky, aby jen tak zatýkal občany, aby zneužíval institucí k osobním odvetám. Musíme hájit naše práva, naší demokracii. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní paní Harkin. Děkuji. Jakožto irská poslankyně žádám Evropskou unii, aby spravedlivě řečil, řešila eh, situaci, finanční situaci v Irsku. Ano, jistě, máme zodpovědnost za mnoho věcí, ale kasínové investice z mnoha zemí se vlily do našich bank. Ty pak skolabovaly a teď je to na bedrech daňových poplatníků. Platíme 5,8% úrok, to je skutečně trestní a přitom máme mnohaletý, čtyřletý úsporný plán, který ale je možný jedině, když ekonomika poroste, ale to není možné, když se eh, doko- zvyšuje eh, nezaměstnanost a emigrace, eh, krachují podniky a naše náš domácí důchod se snižuje a ECB da, dala 100 10 miliard, 110 miliard vypluli, zatímco 32 miliard jsme dostali. Takže 4 a 40 miliard jenom v prosinci 2010. Ta situace začíná být neúnosná. A jestliže je Evropa částí řešení, tak je potřeba vážných kroků. Děkuji. Děkuji a nyní paní Doc. Paní předsedkyně, děkuji. Teprve minulý týden v mém eh, volebním eh, okrsku teroristi nechali dvě bomby eh, v oblasti severního Belfastu a jedině šťastnou shodou okolností díky bohu nedošlo k obětem. Stovky lidí by bylo evakuováno, když bezpečnostní složky likvidovaly tuto hrozbu. A cílem byli policejní příslušníci. Je to poslední pokus zavraždit policisty v severním Irsku. A přitom se to ani nedostane do zpráv ve Spojeném království, natož pak v Evropě. Je to však připomínka toho, že i když bylo dosaženo obrovského pokraku eh, severního Irska na cestě před, tak stále ještě existují ti, kdo nás chtějí strhnout zpátky. A když se pan Barroso setkal s Petrem Robinsonem, a ohledně účasti na té Barosově Task Force, tak já vítám tuto práci a vítám to, co dělá tato sněmovna také, pokud jde o financování míru. Děkuji mnohokrát. Eh, nyní pan Fagol. Děkuji vám negativní a nespokojené připomínky související s maďarským předsednictvím. Žádné z těchto kritických poznámek však nesměřovaly k programu předsednictví. Některé vyjadřovaly výhrady k mediálnímu zákonu a komise již zaslala své poznámky maďarské vládě. Maďarská vláda eh, dala najevo ochotu změnit tento zákon. Takže si říkám, proč nedošlo eh, k podobnému mezinárodnímu ska- skandálu ohledně slovenského jazykového zákona, který pořád ještě platí a dokonce je možná pokuta pro ty, kdo používají svůj mateřský jazyk. Ti, kdo jsou tak znepokojeni mediálním zákonem, proč nebyli eh, zhrozeni tím, že, jsou, eh, že bylo spochybněno jedno ze základních práv maďarské menšiny? Někteří eh, lidé jsou velmi znepokojeni tím kobercem v Justu Lipsiu v budově Rady v Bruselu, kde se ukazuje mapa, která je 160 let stará. Tento, tento koberec je symbolem, symbolem, že silnější Evropu můžeme a musíme budovat jedině, když si hodnotíme naše tradice. Paní předsedkyně. 14. to znamená na... Valentine himself was reputed to have been a sufferer of epilepsy. Na Valentína má, si připomínáme den epilepsie. Teď touto chorobou trpí 6 milionů eh, lidí, 39 tisíc u nás doma ve Skotsku, ale přitom jen málo z nich bylo diagnostikováno. To znamená, že 19 tisíc eh, lidí se neustále musí obávat, že se jim vrátí záchvat a když to vezmeme na celou Evropskou unii, tak miliony lidí jsou sužováno tímto strachem. 14. února musíme upozornit na tento problém a musíme se snažit, aby ti, kdo tento problém mají, aby eh, měli správnou diagnózu a aby měli k dispozici také neurologi, kteří jsou specialisté. A eh, tady se chystá celá řada různých událostí na Valentína. Budou tady mnozí vaši voliči, takže využijeme této příležitosti k tomu, abychom si všimli to, že tady bude také Joan Hills a pan Nicholson, což jsou experti se Skotska na tuto chorobu. Děkuji, slovo má pan Čechedy. Eh, Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych eh, Bohužel, bohužel v tomto případě se Seke, tak rumunský prezident řekl, že nepodporuje autonomii. Ovšem nárok na autonomii jistě existuje. Sekové mají uh, právo na autonomii a sebeurčení je mezinárodně uznávaným právem, ale také povinností. A Evropská unie evidentně říká, že některé menšiny mají na autonomii právo, jiné nikoliv. Například baskové na to právo mají, ale sektové nikoliv. Pokud nepodporujete autonomii seků, tak nejste Evropané. Eh, eh, eh. Děkuji. Jeden z velkých cílů Evropské unie je svoboda pohybu, svoboda práce, ale také svoboda práce ale není svoboda práce, protože nemáme vzájemné uznávání kvalifikací, protože třeba doktor, který pracoval v, Ita- v Itálii, tak mu trvalo 9 měsíců, než mohl pracovat v Irsku. To nedává smysl. Musíme se, musíme se tímto systémem zabývat a, eh, a to zvlášť, když jestliže chceme poskytovat elektronické, eh, elektronickou zdravotní péči, e-health, musíme mít toto vzájemné uznávání kvalifikací, jinak nepokročíme. Děkuji vám. A nyní pan Tanašesku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Opakované zneužívání moci ze strany těch, kdo rumunskou vládnou, vede k tomu, že Rumunsko nyní zažívá těžké období. Rumunsko sice má demokratickou ústavu, ale tato ústava je neustále porušována. Teoreticky je v ní ustanoveno dělba moci, ale principiálně vše kontroluje prezident. Dělá, co chce, každý den zneužívá svoji moc. Také usiluje o to, aby zlikvidoval veškerou opozici vůči jeho způsobu vládnutí. Vůči něčemu takovému a vůči dění v Rumunsku nesmíme být lhostejní. To platí pro nás jako Evropskou unii a to platí pro všechny členské země. Musíme nazývat věci pravými jmény a nesmíme se nechat zmást prohlášeními těch, kdo jsou nyní zrovna v Rumunsku u moci. Fakta tou dostačující, abychom mohli pohlédnout na smutnou realitu naší země. Děkuji, dále má slovo pan Ivan. Děkuji vám. Já bych rád připomněl panu Buskovi, pravidelně, jak se vyvíjí demokracie v Rumunsku. Pan prezident byl v Rumunsku a také podpořil vládu a chtěl bych eh, předsedovi říci, že eh, Parlament v Rumunsku nemá vůbec žádný vliv. Veškeré zákony jsou schvalovány pouze vládou, ale eh, vláda jako taková také nemá na to žádný vliv, protože prezident samotný jmenuje ministry. Eh, to nejdůležitější opatření eh, přijímá on sám. Když k něčemu dojde, tak eh, ty osoby jsou nejdříve 30 dnů ve vazbě, než vůbec je vznesena žaloba. Já jsem požádal pana Buska, aby také o tom hovořil, aby také se o tom zmínil a čekám na sdělení pana Buska. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kde si myslíte, že Evropský parlament při, přijímá svá usnesení? A proč? Aby byly implementovány. Ale zdá se, že lotyšská eh, vláda nechce implementovat usnesení z 11. března 2004. Toto usnesení jasně říká, že Lotyšsko musí udělat mm, možnost eh, volit všem um, trvalým obyvatelům, všem, kdo mají trvat kdo jsou eh, občany a mají trvalé povolení k pobytu. Ale já si myslím, že eh, bychom mohli, kdy to tedy bude, když eh, říkáme různé věci, třeba až narostou prasatům křídla, to se, to se říká v angličtině, nebo až naprší a usne, ale každopádně někdy musíme ukončit tu diskriminaci 350 obyvatel Lotyšska. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Enčů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice vám děkuji. Momentálně zažíváme věci, které změní historii na severu Afriky, Diktátorské režimy nemohou zůstat u moci a já chci poukázat na to, že existuje i určitá forma diktatury v členském zemi, která je považována za demokratickou. Toto zemí je Rumunsko. Platí vždy presumce neviny. Není možné někoho jen tak odsoudit. Ale toto je princip, který v Rumunsku již neplatí. tato zásada nebo tyto zásady také neplatí pro ty, kteří jsou nyní u vlády. Například pan Bašesku pět měsíců před zatčením eh, prohlásil, že někdo byl zatčen. Bude zatčen pan Bašesku. Eh, prostě rozhoduje o tom, kdy kdo je zatýkán. Děkuji. Nyní má slovo paní Kécu. Mikrofon. Paní kolegyně, nemáte mikrofon, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych upozornila na pronásledování politické opozice v Rumunsku. Dochází k čím dál většímu tlaku ze strany vlády úsporná opatření jsou velice dalekosáhlá a mají veliký dopad na životní standard. Vláda zároveň činí stále další a další nedemokratické kroky, aby se udržela u vlády. Byl zatčen příslušník opozice, to znamená jasné ohrožení opozice. A zároveň je Eh, zneužíván státní rozpočet klientelou vládců. Existuje protestní hnutí, které zde chci podpořit. Je to protestní hnutí, které protestuje proti tomu, jak vláda vystupuje vůči opozici a odborům. Měli bychom něco učinit proti porušování lidských práv v Rumunsku. Kolega Lusus Lastra, prosím. Děkuji vám a děkuji vám také za to, že jste mi ještě udělila jednu minutu. Chci říci, toto nedávno ve Španělsku vznikl velký hospodářské sociální pakt. Byl podepsán mezi zaměstnavateli a odbory. Španělsko ukázalo, že i přes velké problémy eh, může ukázat velkou sílu spolupráce. To je něco jedinečného v dnešní hospodářské krizi. A ukazuje to, že eh, jednotliví zástupci společnosti mohou zjednat zodpovědně a vybudovat silné Španělsko. Děkuji vám, vám pane, pane, děkuji vám, pane kolego. Tím to jsme se dopracovali na konec dnešního zasedání. Další zasedání se koná zítra ve čtvrtek. 3. února od 9 do 13 hodin. Pořad jednání